Mm, tento dokument jasně poukázat na situace koptů v Egyptě a e, je třeba, abychom to takto odhlasovali potom ve Štrasburku. Rozumím. Ano, děkuji. Tak jak já tomu rozumím, EPP zde odkazuje na hlasování druhé části plenárního zasedání v říjnu. Takto jsem to také eh, navrhl. Chce někdo hovořit eh, ve prospěch? Eh? Jde o to, jak by to tedy vypadalo v jiném případě, ale pane